Darf si bitten Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Prosím, dámy a pánové, usaďte se. Dostáváme se k hlasování. Hat sich schon gemischt? Ach so. Äh, Frau Koraca Bild hat... Paní Koraca Bild se hlásí, má tedy procedurální připomínku. Paní Koraca Bild, je to procedurální připomínka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jistě víte, uplynul měsíc od té doby, co se tady ukázal ten volební podvod paní Le Pen Mnoho eh, kolegů, včetně mě, by rádo vědělo, jaký je statut vyšetřování, které probíhá, zejména